zástupkyně Evropské unie pro zahraniční otázky a bezpečnostní politiku týkající se situace v jeho východě Turecka a za první, jako první dostává slovo pan komisař Johannes Hahn, co by zástupce vysoké představitelky. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení členové Pane předsedo, já velice vítám příležitost být dnes mezi vámi, abychom hodnotili bezpečnostní situaci na jihovýchodě Turecka, která je velice zneklidňující. Opakovaně byly vysloveny obavy týkající se současné situace, včetně stanoviska z 22 prosince a nedávno z 16. ledna eh, vzhledem k poslednímu vývoji. Některé z politických problémů na obou stranách eh, byly rovněž diskutovány eh, v rámci současné krize, včetně diskuze o Daeši, protože když jsme viděli poslední útoky v Turecku 12. ledna a také útoky v minulém roce v Ankaře, Stabilní eh, jihovýchodní region je významný nejen pro Turecko, ale eh, pro Evropskou unii a další oblasti. Absolutně musíme zachránit a pokračovat v politice míru, eh, tak, aby mohlo dojít k přechodnému procesu. Jedinou možnou odpovědí je jednat a snažit se řešit konflikty spojeným způsobem, spojenou cestou. A proto musíme efektivně bojovat proti Daeši. Musíme však být opatrní, abychom e, neporušili mírová jednání a velice křehkou situaci na jeho východě, aby tam nedocházelo ke zvyšování napětí. Ve našich dialozích s Tureckem se snažíme vyjednávat zároky vládu eh, práv, státu, státu, vládu státu práva a eh, snahu o zahájení mírového procesu. 25. ledna bude pokračovat dialog, který skýtá další možnost pro vyřešení těchto záležitostí. Došlo k podstatnému pokroku v posledních dvou letech a eh, to bychom prostě neměli jen tak zahodit. Mírový proces zůstává nejlepší příležitostí pro generaci, jak vyřešit konflikt, který již stál tolik životů. Také jsme jasně vyjadřili, že PKK musí zastavit své útoky proti Turecku, musí eh, zastavit eh, své působení na jeho východě a musí eh, se snažit zapojit se do politického dialogu. Ehm, tato vyjednávání a snaha o mír musí, je jedinou cestou, jak pokročit dopředu. Musíme také ukázat Turecku, že hrozbu ze strany PKK bereme velice vážně a že členské státy eh, také velice robustně mm, Zaujímavé stanovisko proti PKK a e, je třeba upozornit, že tady v už roku 2002 rada jednohlasně podpořila tento postoj v březnu 2015 a zůstává na svém stanovisku pro blízkou budoucnost. Samozřejmě uznáváme e, právo, legitimní právo Turecka a hájit samo sebe proti PKK, ale zároveň také zdůrazňujeme a už jsme zdůrazňovali v našem dialogu s tureckými zástupci, že opatření proti PKK musí být pro proporcionální, musí mít jasný cíl a nemohou ohrozit demokratický politický dialog. E, opatření, ke kterým v současné době došlo ze strany bezpečnostních složek na jeho východě, e, což e, znamená Eh, přivedlo eh, ohrožení eh, poskytování služeb, poskytování zdravotní pomoci a podobně. Proporcionalita takových akcí musí být zabezpečena, musí být v souladu s mezinárodními standardy lidských práv. Některé z citlivých bodů tady byly prohloubeny v posledních desetiletích a bude vyžadovat skutečně vůli všech zúčastněných stran, aby tato situace byla vyřešena. Eh, nová vláda, veškeré reformy by měly být provedeny v rámci existence eh, právního státu a já se velice těším na eh, to, že si vyslechnu názory vážených členů parlamentu a děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a nyní se dostáváme k řečníkům a řečnicím za jednotlivé politické skupiny. Jako první má slovo paní Renata Somerová na minutu 30. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři. Jak vypadá skutečnost na jihovýchodě Turecka? Výjimečný stav už celé týdny. Poslední měsíce zákaz vycházení. Turecké bezpečnostní složky postupují těžkými zbraněmi proti, občan, proti civilnímu obyvatelstvu. Ženy, děti, staří lidé umírají. Mrtví leží na ulicích a celé dny nemohou být pohřbeni, protože se střílí na všechno, co se hýbe. Podobná situace existuje i v jiných eh, městech, v 17 kurdských městech a to vypadá jako obležení. Eh, jsou tady nedostatky nejenom zásobování elektřinou eh, v internetových službách, ale vůbec přístup k potravinám, elektřině pitné vodě. Lidé opouštějí města a navrátit se nesmějí. Týká se to přes milion lidí, 250 tisíc již je na útěku. Údajně, pane komisaři, je to boj proti PKK, ale ve skutečnosti je to boj proti Kurdům na bedrech občanské Eh, civilního obyvatelstva. Jeho východ eh, Turecka tam panuje válka a není možné, abychom se chovali tak umírněně, že budeme mlčet. Není prostě možné, aby členské státy vzhledem k imigrační krizi hleděli stranou a dokonce oh, chceme odměnit tureckou vládu otevřením nových kapitol vyjednávání. Turecko se blíží občanské válce a my musíme intervenovat a zprostředkovat, aby došlo k opětovnému zahájení mírového procesu. A to ve jménu lidstva. Musíme se do toho zapojit. My neseme naši odpovědnost. A poslední větu, paní předsedkyně, v našem vlastním zájmu je to. Musíme zabránit exodu, jinak dojde k další uprchlické vlně Kurdů do Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji. A nyní za frakci SAD má slovo paní Píry. Thank you, chair Děkuji, paní předsedkyně. Situace na jeho východě Turecka je znepokojivá. Od bojů PKK, PKK s vládními silami se situace ještě zhoršila. Představte si žít v okresech Širopy a dalších. Většina lidí odešla chvatně ze svých domovů, když byl vyhlášen zákaz vycházení. A Tisíce lidí museli odejít. Dochází k tvrdým bojům mezi bezpečnostními silami a milicemi PKK, které budují zákopy. Protiteroristické akce těžce zasahují civilní obyvatelstvo, které, kde není možné opustit svůj dům přes 40 dnů, kdy bezpečnostní složky zastrašují místní obyvatelstvo a dochází k tisícům umrtí, e, včetně žen a dětí. Jak je možné, že 16-letý chlapec vykrvácí na ulici, aniž by dostal zdravotnickou pomoc? Útoky PKK zabily policisty a příslušníky rodin. Není možné ospravedlnit, ale proč dochází k útlaku e, pokojných manifestantů? A já jsem také velmi znepokojena zastrašováním a stíháním více než tisíce akademiků a univerzitních pracovníků, kteří podepsali výzvu k míru. Jak je možné je označovat za podpůrce terorismu a zrádce? Právo Turecka bojovat proti terorismu není spochybňováno, ale obecný pocit je, že tyto operace jsou kolektivním trestem spíše než obnovení veřejného pořádku. Je na čase, aby Evropská unie zaujala rozhodný postoj ve smyslu příměří a obnovení mírových rozhovorů. Je třeba zrušit zákaz vycházení a ti, kteří jsou součástí mírové kampaně, by měli být podpořeni. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní za frakci EKR pan Mark Demesmark na minutu. Děkuji. Pane hahne já jsem vás vyslechl velmi pozorně a chtěl bych se připojit k předřečníci. Eh, jaká je realita? Turecká armáda z Kurdistánu udělala válečnou zónu, kde krev teče prostě a e, armáda eh, tam útočí na vesnice, bourá celé městské části, obyvatelstvo se schovává než se to uklidní, mrtvoli se válí po silnicích a to je důsledek autoritářského režimu Erdogana. Jeho cíl, jeho priorita není bojovat s islámským státem, jeho cíl je bojovat s Kurdy a s spojenci na západě ani muk, nikdo proti tomu nekry, nic ne, nevystupuje, nik, ne, Erdogana nekritizuje, naopak e, říkáme, no jo, my toho Erdogana potřebujeme kvůli uprchlické krizi. Musím říci, že se stydím. Stydím se, protože Evropská unie nemá dost odvahy, aby chránila kurdský národ, který je hrdý a je to jediný náš spojenec eh, v oblasti v boji proti islámskému státu a my takto necháme prostě jim vrazit kudlu dozad. Eh, je potřeba z ochrany menšin udělat prioritu a podmínku, protože eh, historie nás naučila, že mlčení není řešení. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Rabě Lamsdorf na dvě minuty za Alde. Dámy a pánové, milá paní předsedkyně, situace na jeho východě Turecka je strašná. Ehm, už jste to tady popsali, je to prostě válečná oblast. Turecké vládě v této souvislosti můžeme lecos vyčítat, ale co jí nemůžeme vyčítat je, že zahájila tento konflikt 22. července 2015 PKK podepsalo mírový, pardon, se obrátilo proti mírovému procesu, zavraždili dva turecké policisty a to bylo zahájení tohoto konfliktu. A PKK velice špatně odhadla, že turecká vláda snad využili této příležitosti, aby se přiostřil konflikt, který, a tady s panem Demesmerkem naprosto souhlasím, Eh, aby pan Erdogan eh, zvyšoval svůj autoritářský styl vládnutí. Hm, ale vlastně ta situace zhoršila mezi těmi dvěma volebními koly v Turecku, eh, protože v červnu přišla vládnoucí strana o většinu, ale podařilo se jí prostě tuto většinu znovu získat v září a proto ta situace je taková, jaká je. Samozřejmě, že je třeba znovu obnovit mírový proces. Samozřejmě musí PKK pochopit, že ona nikdy nemůže zvítězit nad Tureckem když se podíváme na Sýrii z PUD, což je demokratická unijní strana, tam lze posílit iluzi, že možná by se dalo dosílit něco na jeho východě Turecka s vojenskými prostředky, ale to je naprostý nesmysl. Může to fungovat pouze politicky a je nejvyšší čas, aby PKK to pochopila konečně. Ale i pro Turecko, pro vládu v Ankaře platí, že oni musí pochopit že autonomie, samostatnost, kulturní sebeurčení kurdských oblastí na jihovýchodě Turecka musí být víc než jenom rozvojová pomoc, víc než jenom hospodářská opatření. Musí existovat forma samozprávy, která si toto označení zaslouží. Co se týče PKK přibývajícího autoritarismu, eh, tady bylo již eh, všechno správně řečeno ze strany paní Pěry. Děkuji mnohokrát. A nyní je na řadě pan Takis Hadži Gorju za GUE NGL. Prosím. Vážení kolegové, právě jsem byl na schůzi eh, smíšeného parlamentního výboru EU Turecko s tureckým velvyslancem a eh, musím říci, že eh, Evropa eh, prakticky veškerou odpovědnost na to, co eh, se stalo, hodila na PKK. Jestliže region o 1,5 milionu obyvatel Ehm, je eh, jaksi v domácím vězení už dva měsíce. A jestliže eh, eh, někdo chce tvrdit, že to je proto, že všichni jsou členy PKK, tak nevím, kdo tomu bude věřit. A jestli tomu tak není, tak jak chtějí odůvodnit práva tolika lidí? Právě jsem dostal zprávu poslance za HDP, který je uvězněný v domě Eh, který je obkleč, obklíčený tanky a on eh, mi sdělil, že to je zřejmě asi poslední hovor, eh, který před smrtí ještě uskuteční. A Evropská unie by měla poslat jasné poselství Turecku. Děkuji mnohokrát a nyní řečnici za jednotlivé politické skupiny paní Kellerová. Situace je politování hodná v tomto regionu. Všichni to říkají, je to katastrofa. Každý den zde umírají civilisté, ale nezapomínejme, že ta situace není špatná pouze v kurdských oblastech, je velmi špatná v celém Turecku. Například eh, byla tu mírová výzva akademiků a je to skvělé. Jsou to opravdu hrdinové, ale vlastně stává se potom, že jim netleskají všichni, ale jsou, je jim vyhrožováno prezidentem Erdoganem a šéfem mafie a jsou skutečně ohroženi a musíme udělat všechno pro to, abychom je podpořili. Ale většina z nás se shodne na tom, že problém, který máme v celém Turecku a v jeho východě zejména, Nema, shodneme se na tom, že tam je problém, ale neschodneme se na, na tom, že jsme přispěli k tomuto problému a co s tím uděláme. Podle mého názoru bylo velkou chybou vést eh, jednání o přistoupení s Tureckem a nechat je zablokovat eh, několika členskými státy, protože Erdogan takto využil problému v procesu přistoupení doma a ve svých vnitřních politikách. Udělal to velmi šikovně a je to naše vina. Takže neopakujme tuto chybu. Pokud je o to, co dělat teď, Evropská unie musí být vždy velmi silná v oblasti lidských práv, také vůči Turecku. Měli bychom spolupracovat s Tureckem, pokud je o uprchlíky, aby se s tím Turecko vyrovnalo a aby pomohlo uprchlíkům. Ale neměli bychom se vzdát lidských práv za cenu a obětovat lidská práva uprchlíků. Děkuji. Děkuji a za frakci EFDD hovoří pan James Carver na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Jednání Turku s Kurdy nejen na hranicích, ale s těmi, kteří, kteří bojují s, eh, s islámským státem, je skandální. Všichni byli potěšeni, když byl ukončen konflikt mezi PKK a tureckými silami. A nyní vidíme, že tento, oheň, tento boj byl znovu zahájen. A útok na, volný, na svobodný tisk prezidentem Erdoganem je směrován také proti Kurdům. A je tu silná spolupráce mezi islámským státem a tureckými orgány, včetně podpory utlaku Kurdů a to je připomínka zásadních rozdílů mezi tureckými a evropskými hodnotami. A je to dalším důkazem, že Turecko nesmí nikdy vstoupit do Evropské unie. Děkuji vám. One... Další řečník na minutu a půl je pan de Graaf. Paní předsedkyně, západní hodnoty, svoboda, demokracie a lidská práva jsou neslučitelné s islámem a s muslimským Tureckem. Turecko to prokazuje každý den. E, političtí oponenti jsou uvězněni, novináři jsou umlčeni a i civilní obyvatelstvo není chráněno. Ankara by se měla starat o uprchlickou krizi, avšak místo toho vede politiku vydírání vůči nám. Chci se zeptat pana Hána, Myslíte si, že uprchlíci, kteří jsou v Turecku, proč vlastně šli tudy? Oni chtějí do Evropy. Měli bychom být konzistentní v naší politice. To, k čemu došlo s Arménci, tak to je osud eh, Kurdů. Turecko nemá své místo v Evropě. Okamžitě přerušte jednání o přistoupení do Evropské unie. Na minutu a půl nyní má slovo pan Fleckenstein. Děkuji, pan předsedkyně, kolegyně, kolegová, pane Grafe. Dovolte, abych vám nejprve odpověděl. Považuji za neúnosné a neslušné, když miliony eh, muslimů se spolu zatýkají, když někdo v Turecku jako Erdogan si osvojuje právo ovšem potlačuje ostatní. To je tedy drzost, kterou nemůžeme přijmout. Za druhé, je správné, že teroristické útoky narážejí na náš rozhodný odpor. Rozhodný odpor a to platí pro veškeré, veškerý druh terorismu i v Turecku. Rovněž je důležité, že místo předseda Timmermans vyjednal s tureckou vládou dohodu, ve společném úsilí pro zmírnění uprchlické krize. Rovněž je také důležité, že eh, toto jednání a tato dohoda umožňuje větší vyjednávání pro vstup, ale bohužel oste zahájili špatné kapitoly. Kdybyste zahájili vyjednávání o kapitolu 21-23, tedy, tedy právo a svoboda, mohli jsme rovnou s Tureckem diskutovat o tématech, o kterých hovoříme dnes. A to by bylo bývalo velice důležité. Je úlohou komise naprosto jasně poukázat na to, že my usilujeme o mírový proces a je nutno používat zcela jednoznačná slova vůči tureckému prezidentovi a jeho politice, protože těchto statisíce Kurdů nejsou všichni členové PKK. Jde také o naši věrohodnost, abychom společně s Turky mohli řešit problémy, ale nemůžeme být hluší a slepí. A nyní pan Tanok na jednu minutu. Paní předsedkyně, politika turecké vlády je čím dál tím autoritářská, uvěznili 27 akademiků, zcela běžně obtěžují novináře, a zatím výsledky vojenské kampaně eh, proti PKK eh, je, eh, má za důsledek, že stovky Kurdů bylo zabito a jsou omezovány, omezována lidská práva v kurdské oblasti. A turecké orgány nadále vystupují, jako by Kurdové byli největší hrozbou v regionu, spíš než třeba ISIS Eh, co se týče politiky eh, vůči Sýrii, Turecko se nadále soustředí na kurdskou inklávu místo, aby bojovali s ISISem a nespolupracuje na zastavení toku migrantů. I v britském eh, tisku je uvedeno, že deportovala, že Turecko deportovalo některé uprchlíky zpátky do Sýrie. Takže eh, měli bychom konečně eh, se podle toho zachovat místo, abychom stále omlouvali prezidenta Erdogana pod různými záminkami podmínkami. Omlouvám se, pan Lamsdorf. vidím, že máte modrou kartu. Pane Tanoku, přijmete modrou kartu od pana Lambsdorffa? Dobrá, 30 vteřin, prosím. Já jsem velice pozorně poslouchal. Já jsem velice bedlivě poslouchal dochází k propadu zpět do autoritarismu. E, e, máme tady sunečtí, sunecké opozorní v Iráku. E, máme tady zákaz nespětné deportace. Existuje autokratické chování turecké vlády. Moje otázka, Charlesy, na tebe je tedy, konzervativci ve Velké Británii byli vždycky ti, kteří usilovali o vstup Turecka do Evropské unie. Co pak se tento postoj změnil? Uh, Myslím se, že jsem při minulé rozpravě ptal, jestli byste souhlasil k, s pozastavením všech předvstupních fondů do Turecka a tady čekám na, na odpověď, takže zůstáváme jaksi v rámci oficiálního postoje konzervativní eh, vlády. Turecko by mohlo se nějakým způsobem stát členem Evropské unie, ale máme jaksi velké výhrady k tomu, jakým způsobem se Turecko Turecko vyvíjí v posledních letech a zřejmě bude ještě dlouho trvat, než bude způsobilé k tomu, aby vstoupilo do Evropské unie. You, Děkuji, pane Tanoku, a nyní dám slovo paní Šáke na minutu. Děkuji otázka migrace, do které se eh, pan Cibermans vrhnul, přišlo v, ne, v nejnevhodnějším okamžiku, kdy situace v jeho východní eh, Turecku se setkává s naprostým mlčením a to musí skončit. Celá řada témat souvisejících s migrací se musí řešit, lidská práva a podobně, ale eh, je potřeba hlavně, aby turecká vláda se vrátila k jednacímu stolu z PKK, aby nedocházelo k vedlejším ztrátám na civilistech. Terorismus nelze nikdy odůvodnit a demokratická cesta pro, demok- pro kurdský lid v Turecku je tou alternativou, která musí dostat prostor. Jestliže akademici apelovali na skon skoncování s násilím, eh, to je jejich svoboda. A Evropská unie musí v Turecku mít spolehlivého partnera v rámci NATO a aktivního člena koalice proti islámskému státu. To by měla být, eh, jak si to by měl být prioritní cíl. Takže pojďme se ujistit, že protiteroristické akce nebudou záminkou komezování svobod a práv lidí v Turecku obecně. Děkuji. Děkuji paní Veržia jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně. Už déle než měsíc turecká armáda provádí velmi násilnou operaci na jeho východě Turecka a stala se z tohoto regionu válečná zóna, kde je 50 měst, kde je zákaz vycházení. Příslušníci HDP nejsou všichni kurdové a nejsou všichni členy PKK. Univerzitní učitelé se opováželi podepsat mírovou výzvu. PKK není zdrojem konfliktu, to je pouze verze Ankary. Civilisté jsou hlavními oběťmi konfliktu. Řada z nich jsou děti, velmi malé děti a ženy. Pětiletí teroristé, z koho si tady dělají legraci? Evropská unie by neměla mít jednostranný pohled na tuto záležitost a měla by eh, donutit strany zasednout k jednacímu stolu a donutit tureckou vládu, aby obnovila mírový proces. Práva menšin, ať už jsou náboženské nebo kulturní, musí být uznány. Represe vůči musí přestat. Paní předsedkyně, milí kolegové, Domnívám se, že je naléhavě nutné uspořádat oficiální delegaci, která by jela jménem parlamentu do Turecka. A nyní na jednu minutu paní Valero. Děkuji, paní předsedkyně. Budovy se bortí kostely budou zničeny. To řekl prezident Erdogan. A ukryty PKK budou zničeny. Zahájil válku proti severnímu Kurdistánu, ale je to vlastně válka proti nevinným civilistům. Stovky civilistů zemřeli, většinou ženy a děti. Dostala jsem videozáznamy o, o tom, co probíhá v tomto regionu. A my vidíme jiné věci, než to, co nám Erdogan ukazuje. Situace je děsivá. Skutečně je třeba tolika vojáků na místě, aby zvládli eh, jednu starou ženu. A navíc si klademe otázku, co je možné udělat eh, proti Erdoganovi, který nedodržuje své sliby zadržet tok uprchlíků. Děkuji pan Ferro na jednu minutu. Milí kolegové, zřejmě mám tajemství. Před několika minutami jsem byl s, na delegaci pro Turecko a já jsem vás zastupoval v této delegaci, která se nesešla. Deset měsíců. Deset měsíců dele, delegace pro Turecko se v Evropském parlamentu nesešla. Proč? protože eh, po každé na zasedání delegace je přítomen velvyslanec Turecka při Evropské unii a ten mluví déle než kterýkoliv poslanec. A je to popření demokracie. Turecko je dnes zastoupeno v Evropské unii, nikoli fyzicky, ale skrze své činy. Pokud je o dnešní téma, chci vám říci, že neuběhne den v Turecku, kdyby nedošlo k atentátu nebo vraždě. Bohužel Turecko je jádrem aktualit. Nepleťme si kurdský národ a Turecko. Musíme být také opatrní, protože pod záminkou boje s islámským státem Turecko boje proti vlastní opozici a Turecko opět neprojevuje demokratickou snahu ve svých činech vůči Evropské unii. Děkuji vám. Děkuji na minutu a půl pan Bostinaru. Thank you very much, Madam President, Mr. Commissioner. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Opakuji, já patřím mezi podporovatele Turecka a posílení spolupráce mezi EU a Tureckem. Ale to, k čemu dochází v Turecku dnes, je především škodlivé pro turecké zájmy. Násilí, eskalace násilí v jeho eh, eh, východním Turecku, to se musí zastavit. My potřebujeme rychle a především politický dialog mezi vládou a zástupci Kurdů, aby se vrátili do okamžiku, kdy turecká vláda už dosáhla významných výsledků v mírovém procesu. Teď jsou všechny ty výsledky ztracené a my se dostáváme do okamžiku, eh, kde, není, kde nebude návratu, jestli ta eskalace bude pokračovat. Takže opakuji, že je právě v zájmu Turecka zamezit další destabilizaci a eskalaci násilí, která by se mohla zvrhnout v občanskou válku. Ano, Evropská unie nese odpovědnost. Evropská komise, Evropský parlament musí bez výjimky odsuzovat veškeré špatné skutky našich partnerů, včetně Turecka, protože jsou to dlouholetí eh, eh, partneři, musíme s nimi spolupracovat, máme společné výzvy, společné hodnoty, ale je třeba, abychom také mohli v budoucnu sdílet hodnoty a musíme mít odvahu Eh, apelovat na Turecko k okamžitému zastavení násilnosti a aby byla umožněna například návštěva té oblasti, která je uzavřená pro eh, jakékoliv návštěvy. Děkuji, eh, kolegové. Dříve než dám slovo panu Mariasovi, kolega, který už hovořil, má modrou kartu a vím, že mnoho lidí chce hovořit na konci rozpravy v KHDI, takže s vaším souhlasem já bych dala slovo dalšímu řečníkovi, aby potom bylo víc času na HDI. Takže prosím, pane Mariasi. Mm, děkuji. Evropa musí konečně přestat zavírat oči eh, před porušováním práv kurdského lidu ze strany turecké armády a tureckých představitelů v jeho východním Turecku. Stovky tisíc Turků byly vyhnány z domova a Kurdů byly vyhnány z domova a e, obyvatelé mají zákaz vycházení. E, poslanci z kurdské strany e, HDP e, jsou trestně stíhaní a podléhají lebovůli tureckých úřadů. A to pod záminkou údajné protiteroristické operace, která by měla skončit do jara. A je to užití síly, kde ehm, eh, lhůta eh, na reakci pro ochranu eh, mezinárodního práva jsou krátké, je potřeba reagovat rychle a netolerovat chování Turecka. Kontroluji tady jeden kolega žádal o modrou kartu, ale jste přihlášený do Catch the Eye, takže jo, vy nejste přihlášený do Catch the Eye. Dobrá, takže v tom případě vám dám slovo na 30 vteřin, pokud pan Marias bude eh, akceptovat tuto otázku. Pane kolego, já chápu, že jste řek, a to je důležité, ale nemyslíte si, že Evropská unie by měla zasáhnout a poslat, řekněme, třeba dopis eh, pre, prezidentu eh, Erdoganovi, aby se zahájila nějaká jednání mezi Tureckem a kurdskými zástupci, protože víte, destabilizovat Turecko, to bude znamenat i destabilizaci Řecka a, a zbytku Evropy. Milí kolego, Evropská unie musí nalézt, pro, nalézt prostředek k tomu, aby donutila Turecko dodržovat lidská práva. A to znamená, že musíme jednat a přijímat opatření, protože zatím my nejednáme, my jenom zavíráme oči a tolerujeme porušování lidských práv. A to nejenom porušování práv Kurdů, ale také zbytku obyvatelstva v Turecku. Právo mezinárodní právo je tam pošlapáno a Evropská unie zavírá oči. Turecko okupuje 37 členské země Evropské unie, Kypru, a je potřeba jednat, aby Turecko vědělo, co musí udělat. Máte 30 sekund na odpověď, tak to prosím respektujte. Děkuji vám, pane Moresin. Nyní na jednu minutu pan eh, Chvalisty Abounc. Eh, vážená paní předsedkyně, pravdou je, eh, že mě vadí, když se používá či instrumentalizuje situace uprchlíků eh, kteří prchají v milionech před válkou a pronásledováním v tomto regionu. Máme tady několik členských států Unie a Turecko, kteří nic nedělají v Turecku Eh, Turecko dělá své věci, ale Evropská unie se zdá zavírá oči a to je naprosto nepřijatelná situace. Pane komisaři, nad rámec vašich dobrých snah, to, co ukazují eh, činy, Eh, to, co odráží postoj členských států, jejich jednání s Tureckem za opouštění Kurdu, to je skutečně nezdravá situace. Evropská unie nemůže zůstat mlčenlivá proti neustálému potlačování individuálních a kolektivních práv Kurdů ze strany Turecka. Děkuji vám. Děkuji, paní, paní, Lambert. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem poprvé navštívila tuto část Turecka před 15 lety, kdy zde bylo stané právo a opuštěné vesnice. A nyní jsme zpátky v této situaci. A možnost eh, mírového procesu byla zahozena v neposlední řadě, vládou, která eh, nemůže souhlasit s tím, eh, že strana, která se nazvala o mír ze strany Turků eh, porazila vlastní stranu. A spojenci na to umožňují útoky Turecka na PKK výměnou za přístup k základnám v Turecku pro útoky na islámský stát. PKK nerovná se islámský stát. Ano, také prováděl útoky proti civilistům, které je třeba odsoudit ale tato rovnost je skutečně důležitým otazníkem, kterou musí vláda řešit, abychom se vrátili k mírovému procesu a ukončili násilí v celé zemi, abychom se mohli soustředit na skutečnou hrozbu. Děkuji. Pán Weidenholzer na jednu minutu. Turecko je vstupním kandidátem a znovu se oživila jednání. Tento statut nám také umožňuje klas kritické otázky. Kritické otázky týkající se demokracie, právního státu a lidských práv. Eh, vývoj posledních týdnů v Turecku eh, tedy eh, vzbuzuje obavy a je v souvislosti s kurdskou otázkou. Současná vláda se domnívá, že může vyřešit tuto otázku používáním násilí Eh, po letech určitého přiblížení a jednání už zase máme co dočinění s poměry, které jsou velice podobné válce. To rozhodně nemůže být v našem zájmu. Pane komisaři, já vás vyzývám, abyste upozornil tureckou stranu na to, že není v našem oboustraném zájmu takovýto postoj. Je důležité, aby Evropa apelovala na obě strany, aby neprodleně zastavili boj a dali se, a dát se k dispozici jako prostředníci. Vzorem by nám mohla být mírová dohoda v severním Irsku, kde také všechny konfliktní strany se sešly u jednoho stolu i ty strany, které byly tehdy označovány za teroristy. Děkuji vám a pan Krysogonos má nyní slovo na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně vláda Erdogana občany na jihovýchodě eh, Turecka nechává hladovět, eh, dochází k útokům na občany, na celé vesnice, práva lidí jsou porušována, právo na život, právo na eh, osobní svobodu. Eh, používá se mučení, je to plánovaný masakr, který způsobil vyhnání mnoha eh, tisíců Kurdů z jejich domů. A to je přece porušení mezinárodního práva, ale také turecké ústavy. Erdoganova vláda Eh, eh, také pronásleduje intelektuály, kteří toto stavějí na pranýř. Evropská unie tím, že toto všechno strpí, eh, vytváří poměry, že zrazuje vlastní zásady jako porušování osobní důstojnosti tento postoj je nesprávný. Jediné řeči, které rozumí Erdogan, je, že je jazyk sankcí hospodářských. Děkuji a nyní pan Kirkos. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, eh, Mnoho předřečníků již upozornilo na situaci v jeho východním Turecku velice správným způsobem. Já rozhodně nechci toto všechno opakovat. Rád bych jenom zopakoval slova předsedy mm, eh, eh, Tady je strana, která podporuje kurdskou menšinu. Je to strana HDB. Tato strana nespůsobila válku a HDP také nevede eh, žádná bojová eh, vyjednávání. Tady se jedná o válku mezi Erdoganem a PKK. To řekl předseda strany HDB. Pane Háne, prosím vás, chopte se odvážné iniciativy, která povede k příměří. A musím říct si ještě jednu věc. Není zapotřebí odvahy e, proto, abychom se vyrovnali s asymetrickým násilím. Více odvahy je zapotřebí pro zahájení mírového procesu. Spinelli for one minute, please. Děkuji paní Spinelli na minutu. máme eh, ten apel 1800 akademiků a to mohu jen podpořit. Existuje mezinárodní solidarita s kurdským lidem, který je obětí plánovaného vraždění. Zákaz vycházení trvá už měsíce, obyvatelstvo nemá přístup k lékům, k potravinám. Stovky lidí, stovky mrtvol není, nejsou pohřbeny. Dochází k e, trvalému porušování jak turecké ústavy, tak mezinárodního práva. A terorismus je pouhá záminka. Cílem je ještě více zlomit lid, který nežádá jen nic než uznání e, turecké mm, orgány doufají, že e, v Evropské unii a v OSN e, bude toto takto bude to prezentováno a že jednání e, s námi budou pokračovat i bez ohledu na tyto masakry. Tady mm, bylo řečeno, že Erdogan je náš spojenec eh, proti islámskému státu a kvůli oprchlíkům, ale to je naprosto neomluvitelné, tak to opravdu tak to nejde. Děkuji, tady je eh, modrá karta od pana Cáneho. Paní eh, Spinelli, souhlasíte s tím? Dobrá, takže prosím, máte 30 vteřin na otázku, 30 vteřin na odpověď. Děkuji paní předsedkyně. Ano, eh, vy jste eh, se jak si přijala osobní závazek na toto téma a já si toho vážím. A nemyslíte si, že by bylo potřeba využít institucionální kontext například v rámci parlamentního schromáždění na to, aby se toto téma projednalo na institucionální úrovni. Děkuji. Mohu potvrdit, že eh, ty kontakty byly navázány nejenom na straně vysoké představitelky, ale také s OSN, konkrétně a také a s Radou Evropy. A nyní další řečník, pan López, jedna minutka. Spirála násilí v Turecku pokračuje násilí, eh, které je stále krutější na jihovýchodě země, násilí, eh, eh, které má povahu kolektivního trestání milionů Kurdů, tisíců vyhnaných, stovky a stovky mrtvých, stovky a stovky protiprávně zadržených osob. Dnes tady hovoříme o mm, nezbytnosti obnovit mírová jednání jako jedinou možnost pro vyřešení problému, který dnes eh, se odehrává v Turecku. Ehm, snažíme se zintenzivnit na druhé straně eh, spolupráci s Tureckem, která je pravděpodobně nutnější než jindy, ale tato spolupráce v žádném případě nemůže být výměnou za to, že nebudeme dělat nic, že nebudeme vyžadovat nic pro spoluřešení uprchlické krize a že se nebudou řešit problémy, které považujeme za naprosto nepřípustné. A proto to musíme dělat. Děkuji. Je tu žádost o modrou kartu pro pana Lopeze. Je to v pořádku? Od pana Bonana. Souhlasíte? Pane Bonano. Děkuji. Chtěl jsem se zeptat, paní předsedkyně, kolegovi. Turecko se nechová dobře ale není to nic nového, už to trvá dlouho, už to trvá století v tureckých dějinách. Ale proč se Turecko nechová dobře? Evropa mu dala miliardy euro, už dostali tři a chová se špatně a dostává za to peníze. Máte slovo. No, nelíbí se mi, jak se chová Turecka, Turecko v mnoha příležitostech, ale když se hovoří o penězích pro Turecko, nehovoří o peněz, se o penězích pro tureckou vládu, ale hovoří se o pomoci uprchlíků, kteří dnes žijí v Turecku, syrští uprchlíci. Ale toto chování pro mě, eh, mě tedy se kolikrát nelíbí, jak se chováte, ale respektuji to, co děláte vy. A nyní dám slovo řadě řečníků v rámci CashDI, ale poslední je, na seznamu je pan Benifej na jednu minutu, prosím. Paní předsedkyně, já bych chtěl se připojit ke kolegům socialistům, kteří odsoudili situaci, jejíž jsme svědky na jihovýchodě Turecka. Není možné přivídat oči a žádat příměří, to zatím nebylo vyslyšeno. Násilí vyústí ve skutečnou občanskou válku a je třeba vyšetřovat činnost bezpečnostních složek. Mezinárodní společenství musí ty věci sledovat. Přes 300 eh, tisíc osob bylo interně přesídleno. A je třeba se tím zabývat při budoucí návštěvě paní Mogherini v Ankaře a ve všech vztazích s Tureckem, aby došlo tedy k příměří a mírová jednání byla obnovena. Nemůžeme se schovávat za politické ohledy a prokazovat nesmělost vůči Turecku vzhledem k migrační krizi. Byl tu velký zájem o KDI. vyvolám devět řečníků napříč politickými skupinami. A budete hovořit pouze jednu minutu, pan Schovida. paní eh, předsedající pane komisaři kolegyně a kolegové myslím že se všichni shodneme na tom že turecko je strategický partner pro evropskou unii ale my také očekáváme že je to oboustranný vztah a že evropská unie je respektována tureckem a že turecko nebude zneužívat této situace k prosazování svých jednostranných politických zájmů. zatím v této chvíli útočí proti obyvatelstvu a zneužívá této situace. jsem velmi zneklidněna odpovědí pana pana ambasadora jela který před eh, půl hodinou odpovídal členům delegace evropský parlament turecko a konstatoval že zásahy armády na jihovýchodě turecka jsou prostě legitimní a nutné. to je myslím že nepřípustné a já očekávám že evropská komise nebude mlčet a že se postaví proti tomuto ataku vůči civilistům na jihovýchodě turecka. děkuji. Děkuji, pan Kaputo. Na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Od prosince 2015 různé oblasti jeho východu Turecka eh, jsou bombardovány 24 hodin denně. Přes 200 tisíc osob je tím zasaženo, řada z nich nemá přístup k potravinám či lékům. Došlo k zatčení akademiků, kteří vyzvali k míru. Vojenské operace probíhají nepřetržitě na jihovýchodě Turecka. Hrozí se zde smrtí. Ehm, příměří nebylo dodrženo a tisíce civilistů jsou oběťmi. A to vše situaci v Turecku ještě více stěžuje. Je to země, která aspiruje na členství v Evropské unii. Ehm, ředitel tureckého deníku, který je ve vězní, se obrátil na premiéra Renciho aby neignoroval porušování lidských práv výměnou za migrační smířivost. Pan Zambasky na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Na jeho východě Turecka dochází k občanské válce. To je správný výraz, která byla vedena desetiletí a nyní opět vzplála. Tato vláda neoprávněně okupuje území Syrie a Iráku, okupuje desetiletí Kypr. Tato vláda vede etnické čistky a genocidu na kurdských územích v Iráku a v Syrii. To jsou ta správná slova a já jsem překvapen, že jsou tu kolegové zde, kteří tomu jakoby nerozumí. Současně Evropská unie Eh, spáchala sebevraždu slibem miliard. Ano, je to sebevražda. A to, co vláda činí vůči Kurdům, je genocida. Je třeba ukončit tato jednání. Turecko nemá místo v Evropské unii, není to evropská země. Paní Sakoráfa jednu minutu. Milí kolegové, Turecko eh, je velmi blízko autoritářskému režimu. A mrtvoly kurdské populace, kdy se z obětí stávají i základní svobody, svoboda projevu, médií, pronásledování, jednotlivé jednotliví eh, činitelé, intelektuálové, akademici, dík činnost eh, policie a armády vyprazňuje celé vesnice. Turecko se nijak nestará o to, co jsme až dosud dělali v této oblasti. Tisíce uprchlíků prchají před eh, touto zemí jak považovat eh, Turecko za bezpečnou zemi. Komise musí podniknout kroky, aby se obě strany vrátily k jednacímu stolu, abychom ukončili tuto spirou nás i pan Maragal. Děkuji. Všichni víme, co se děje v kurdských provinciích a to nelze vysvětlit, že Turecko tam působí a bojuje pod záminkou terorismu. Máme tady co dočinění s ničením budov, s mnoha mrtvými občany, s pronásledováním a jediné vysvětlení je, že bezpečnostní složky postupují eh, proti eh, terorismu, tak jak se snaží nám to vnucovat turecká vláda. Informace, které dostáváme z organizací lidských práv, ukazují na to, co se opravdu děje. Na druhé straně Eh, když se podíváme na vyjednávání s Tureckem, nemůžeme jim dávat peníze, eh, aby řešili otázku imigrantů, když eh, ta se k ním nedostane. Já vás vyzývám, pane komisaři, aby okamžitě evropské instituce zasáhly za je třeba vyslat speciálního vyslance do dotčené oblasti a zahájit mírová jednání. Děkuji a nyní má na minutu slovo pan Castaldo. Grazie, presidente. Quant... Děkuji. Kolik eh, stojí? Jaká je cena? Abychom zamezili zhroucení Eh, při přijímání uprchlíků. My to platíme penězmi, 3 miliardy euro, nedůstojnosti a krví. A věříme, že tyto prostředky nebudou vynaložené něco jiného než pomoc uprchlíků. Krev, krev Kurdů a Turků. Kolik občanů je tím dotčeno? Důstojnost. O tu přichází evropské instituce když jednají s vládou, který porušuje, která porušuje veškerá základní práva a která páchá rasové útoky na kurdskou menšinu. A to jsou slova OSN, ne moje. Útočí na univerzity, na novináře. Obnovení jednání není přiměřené. Děkuji. A Pan Synadinos na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Situace na jihovýchodě Turecka je zahalena mlčením. A toto mlčení respektují i evropská média. Nikdo nám neukazuje zločiny Erdoganova režimu vůči Kurdům. Existují i kontakty mezi džihadisty a turecké. Musíme být velmi opatrní a pozorní vzhledem k tomu, oč běží v Turecku, vzhledem k současnému chaosu přítomnosti Kurdů v Turecku, v Syrii a Iráku vzhledem k islamskému státu a krokům zahraničních eh, subjektů v přestrojení, to by mohlo vést k takovému výbuchu. Děkuji. Když přemýšlíme o situaci na východě Turecka, vidíme, že turecká vláda se snaží říci, že celé kurdské hnutí je teroristické hnutí. Chtějí pomluvit toto hnutí v očích veřejnosti, ale každý den mírový proces pro Kurdy a mírové dohody, které se objevovaly na, obzoru, se stále vzdalují. Jednání mezi Kurdy a tureckou vládou skončila. A v, i v opozičních stranách jsou lidé, kteří podporují mírový proces. Evropská unie by měla vyvinout tlak na Turecko, aby pokračoval v jednáních, i když řada lidí si myslí, že cena, kterou platíme Turecku, aby nám pomohlo při migrační krizi, nech, je nechá řešit eh, kurdskou otázku, jak budou chtít. A je to přesto země, která vede přístupová jednání z EU, tak se nemůžeme odvrátit od humanitárních problémů v této zemi. Lituji, je mi tedy omlouvám se těm, kteří nemají dostat slovo a nyní dostává slovo pan Papadakis. Děkuji, paní předsedkyně. Nemyslíte si, že je na čase, abychom eh, přestali přivírat oči a abychom hovořili otevřeně a upřímně, když mluvíme o Turecku. Neznamená to, že jsou volby v této země, že by to byla demokratická země. Okupuje 38 území Kypru, stíhá novináře, spolupracuje s takzvaným islámským státem, nechává pronikat uprchlíky do Řecka a do Evropy. Když zde hovoříme, tak dochází ke skutečné genocidě, která se netýká PKK, ale skutečně kurdského lidu. Pod záminkou uprchlické krize jsme připraveni zavřít oči před eh, zločiny proti lidskosti. Jediným řešením je skutečná demokratizace Turecka. A za tímto účelem musíme se držet cestovní mapy, která byla stanovena Evropskou unii. Bez výjimky, aniž bychom brali v úvahu třetí zájmy. Děkuji, pan Hán, na závěr. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji rovněž za tuto rozpravu, která je velice významná pro mm, tvoření názorů a jejich upevnění. Vícekrát bylo poukázáno na to, že místo předsedkyně a já v pondělí eh, povedeme rozhovory v Ankaře na vysoké úrovni a buďte ujištěni, že eh, toto téma velice intenzivně projednáme, i když, a častěji to tady zaznělo, Musí se jednat o pokračování dalších přístupových jednání, byť se nacházíme ve velice včasném vyjednávání, co se týče kapitol 23 a 24. Jsme v přípravné fázi. A myslím, že každý, kdo se tímto tématem zaobírá, jistě vidí, že v přípravě ale zejména ve skutečném provádění těchto přístupových vyjednávání spočívá ona páka pro ovlivnění situace, eh, protože turecká vláda teď také musí ukázat, jak vážně to myslí s přesvědčováním existence o právním státu a dodržování mezinárodních standardů. To je třeba Mm, přeskoumat, otestovat členství v Evropské unii je možné pouze v případě, že se sdílí naše právní struktury, naše zásady. Jednání v této oblasti neznamená přibližování se jeden druhému, nýbrž převzetí evropských hodnot. To mohou, tomu mohou vyjednávání pomoci, čili tady máme poměrně silnou páku, domnívám se, a to bychom měli vyzkoušet. A e, v tomto směru se budeme snažit také pomoci kurdskému obyvatelstvu v Turecku a v tomto smyslu mě také těší, že tu jsou mezi námi někteří turečtí starostové, kteří s námi vedli intenzivní jednání a využili možnosti, aby získali informace z první strany od nás a to je velice důležité pro tvorbu názoru. Děkuji každopádně za tuto rozpravu. Děkuji, že jste toto téma dali na eh, program jednání a sleduje toho v mezinárodním kontextu. Děkuji. Tato rozprava končí a nyní přecházíme k dalšímu bodu, což